Allora iniziamo. Tak dámy a pánové, zahajuji schůzi. Omlouvám se za drobný sklus. Problém byl v tom, že tlumočníci byly původně posláni někam jinam, ale zase, že už jsou zde, takže můžeme zahájit schůzi. Nejprve bych rád přivítal naše návštěvníky z Maďarska. Máme zde skupinu návštěvníků z Maďarska. Doufám, že se vám v našem výboru bude líbit. Poprosím vás o schválení návrhu pořadu dne. Nejsou-li připomínky, považuji tento pořad dne za schválený. Nyní schválení zápisu z minulé schůze. Pokud nebudou připomínky do konce této schůze, bude zápis považován za přijatý, jako obvykle. Tato schůze se přenáší živě po internetu, web streamingem. Nyní nás čeká hlasování, jak víte. Jde o rámec návrh rámce politiky EU pro pomoc rozvojím zemí při řešení problému při zabezpečování potravin. Naším navrhovatelem stanoviska je Mark Tarabela. Můžeme, Marku, přikročit rovnou hlasování, nebo chcete nejprve něco říci? Ano, tak dobře, máš slovo. Děkuji, pane předsedo. Nechci zdržovat, jenom chci poděkovat za práci, kterou jsme odvedli. Chci poděkovat stínovým zpravodajům, protože se nám podařilo nalézt celou řadu kompromisů, je dohromady šest a kromě toho jsou zde další poznací návrhy. Chci eh, rovněž poděkovat eh, za práci všem eh, kolegům a našim spolupracovníkům, ať to Sonja Jasten, Anes Lorenzen, Gunnar Rucite a další a další. Vždy na někoho zapomeneme, v zákulisí probíhá obrovská práce, která je pro nás důležitá. Jenom ještě chci říci eh, k hlasovacímu seznamu. Je poměrně dlouhý, vzhledem k tomu, že jde o stanovisko, stanovisko ke zprávě eh, z rozvojového výboru. Eh, chceme vyslat jasný signál. Kolega de Silvestris o tom také bude ještě hovořit. Kolega de Silvestris možná bude chtít vystoupit ještě razantněji Bude zde také o načasování celé věci. Jenom chci říci, že pokud je o ty eh, kompromisy, kde tady jsme se snažili o, o to, abychom snažili jasný signál, kolegové předložili také celou řadu pozměcích návrhů v mé skupině paní Dancila, eh, zde kolegové z jiných klubů. A, a pokud eh, je tam mínus u vašeho pozměcího návrhu, tak to neznamená nutně, že bych byl věcně proti, ale přece jenom u stanoviska musíme oslovat o stručnost, Um, o jasné vystižení zásadních myšlenek a pokud bychom do toho vkládali příliš mnoho detailů, i když třeba se k němu mohu osobně připojit, ale někdy se tím, jak si rozřeďuje celý ten text, eh, tak se chceme eh, předat příslušnému výboru, kterým je v tomto případě výbor pro rozvoj. Tolik tedy. Adam, um, jenom jsem chtěl upozornit, že pokud tam je mínus, tak to není nutně protože jsem proti vašemu pozměňovacímu návrhu, ale že mi jde o určitou eh, konciznost výsledného textu. Proto tedy tam někde navrhuji hlasování proti vašim poznacím návrhům. V každém případě děkuji všem kolegům, kteří se do toho aktivně zapojili. Na to, že jde o stanovisko, myslím, došlo k mnoha výměnám názorů a dnes nás tedy čeká hlasování, až nebudu zdržovat. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, Marku. Pusme se tady do hlasování. Přítomně jsou všichni, takže pusme se do toho. Mají všichni své hlasovací karty? Vám vaše chyby, dobrá, my se to poznamenáme. Pan Kapula Santos sebou nemá hlasovací kartu. Nyní poznací návrh číslo jedna. Tady máme tři části. Nejprve první část. Hlasujte, prosím, o první části jedničky. Konec hlasování o první části. Přijato. Nyní druhá část poznací návrhu číslo jedna. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Druhá část byla rovněž přijata a nyní třetí část poznací návrhu číslo jedna. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Nyní poznací návrh číslo 2. Panové Silvestry z Alavia. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Číslo 3. Opět ve dvou částech. Hlasujte prosím o první části poznacího návrhu číslo 3. Konec hlasování. Zamítnuto. Nyní druhá část. Trojky, hlasujte prosím. Konec hlasování. Přijato. Nyní poznací návrh číslo 5. Protože o čísle 4 nehlasujeme, ale ani o 500, tedy, takže není číslo 6. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh. Okamžik. Nezlobte se, já jsem se spletl, ale opět se musím hlasovat. Návrh paní Jegle číslo 5, hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Nyní číslo 7. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Nyní hlasujeme o poznacím návrhu číslo 8. Konec hlasování. Přijato. Číslo 10. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Poznací návrh číslo 11. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Nyní kompromis číslo jedna. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Nyní pozici návrh číslo 19. První část nejprve. Konec eh, hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Není druhá část 19. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Rovněž přijato. Nyní poznací návrh číslo 21. Hlasujte prosím o 21. Konec hlasování. Přijato. Poznací návrh číslo 22. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Nyní poslanci návrh číslo 24. Jsou zde dvě části. Nejprve první část 24. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Nyní druhá část. Hlasujte, prosím. Jsme stále 24. Druhá část. Konec hlasování. Zamítnuto. Poznací návrh číslo 25. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Poznací návrh číslo 26. Hlasujte, prosím, o 26. Konec hlasování. Přijato. Poznací návrh číslo 27. Hlasujte, prosím. 27. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Přijato. Poznací návrh číslo 28. Hlasujte, prosím, o 28. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Přijato. Nyní číslo 29. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. 29 byla přijata. Pozměňovací návrh číslo 30. Hlasujte, prosím, o 30. Konec hlasování. Přijato. Nyní poznací, respektive kompromisní návrh číslo 2. Hlasujte prosím o kompromisu 2. Konec hlasování. Přijato. Poznací návrh číslo 36, line a další. Momentík. Nyní rovnou 39 pana Gladfeldra, takže hlasujeme o čísle 39. Konec hlasování byla zamítnuta. Nyní číslo 45. Hlasujte prosím o 45. Konec hlasování. Zamítnuto. Nyní kompromisní návrh číslo 3 ve dvou částech. Nejprve první část. Hlasujte prosím o první části kompromisu 3. Konec hlasování. První část byla přijata. Nyní druhá část. Hlasujte prosím. O druhé části kompromisu 3. Konec hlasování. Přijato. Tím se dostáváme k poznacímu návrhu číslo 55. Hlasujte, prosím. Konec hlasování o 55. Chvíle napětí. Zamítnuto. Nyní. No, my jsme je podpořili. Nyní kompromis číslo 4. Hlasujte, prosím. Vy si chcete vzít slovo nyní? Nejprve budeme hlasovat. Ano, po hlasování eh, předložím poznací návrh. Kompromis číslo čtyři nyní. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Kompromis číslo čtyři byl přijat. Nyní dávám slovo panu Silvestrisovi, který přednese ústní pozměňovací návrh. Prosím, máte slovo. Eh, eh, Já se omlouvám, že přicházím s ústním pozměňovacím návrhem na eh, pozměňovacímu návrhu, který už je schválen, ale skutečnosti to vyžadují. Ten navržený eh, návrh má nahradit druhou část eh, toho odhlasovaného kompromisního návrhu se zněním, které, jak eh, jsem slyšel, bylo rozdáno, jinak jej mohu přečíst. Proč to dělám? Nám jde o to, že chceme zajistit, aby jakékoliv podpůrné programy pro rozvojové země sloužily k založení výrobních zemědělských podniků, které budou eh, energeticky soběstačné, tím, že se v rámci stejného finančního programu vybudují ještě propojení na obnovitelné zdroje energie. Vycházím ze své zkušenosti, když jsem jako eh, mladý eh, pracoval jako dobrovolník v rámci katolické církve v rozvojových zemích, kdy jsme dostávali peníze a vybavení, když jsme třeba vrtali studně v těch chudých oblastech, ale když eh, potom eh, tam vstoupil podpůrný program, tak jediná energie, kterou jsme mohli využívat, eh, využívána nebyla. Takže nejde jenom o financování tedy zemědělství, pěstování plodin, musíme také financovat alternativní a obnovitelné zdroje energie, aby i po ukončení programu mohli zemědělci dále fungovat, dále využívat. A to je veliký důležitý krok eh, směrem k soběstačnosti a zabezpečení potravin, eh, suverenity potravin, jak tomu často v tomto výboru říkáme. Děkuji. Eh, zpravodaj se vyžádal slovo pan Tarabela. Děkuji, pane předsedo. Problém s tímto poznacím návrhem není v, v rovině obsahové, jde sice Eh, dále než náš kompromis. Eh, a osobně tady nemám výhradu eh, k obsahu, ale chci říct si panu Silvestrsi a také panu či paní Elvert Hoisling Fontana Ashworth ke kompromisu číslo čtyři, že jsme to dnes dostali o půl jedné, tento tento návrh a já jsem nemohl skontaktovat poslanecké kluby, abychom se dohodli na poslední chvíli. E, dosáhli jsme e, dohody ohledně kompromisu číslo čtyři e, nikoli ohledně tohoto ústního pozměňovacího návrhu. Já věcně nejsem proti, ale z procedurního hlediska by bylo vhodné do budoucna, kdyby, i když samozřejmě je to v zájmu dobré věci, ale často ten dobrý záměr, pokud tady dorazí až o půl jedné a moje pracovní skupina například zasedá ve dvě hodiny, tak prostě se to nedá zvládnout. Marku, um, poslouchejte mě prosím. Problém ovšem je takový, že pokud jste to, abychom hlasovali, budeme o tomto ústní pozměňovacím národu hlasovat. Pokud budete proti, tak podle pravidel nebudeme hlasovat. Eh, já souhlasím s tím, abychom o tom hlasovali protože já souhlasím s vyzněním poznacího návrhu. Jenom jsem se chtěl vyjádřit eh, k tomu postupu, protože tak to není možné pracovat. Je třeba eh, přece jenom eh, respektovat roli těch, kdo se tomu věnovali průběžně. Není možné dvě hodiny před, před hlasováním předkládat změny. Ale souhlasím s tím, abychom hlasovali. Dobrá, takže nyní budeme hlasovat o tomto ústním poznacím návrhu, který nám zde právě přednesl a vysvětlil pan Silvestris. Připojíme se k názoru pana eh, Tarabely. Hlasujeme tedy ústní změně. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Nyní Pozměňovací návrh číslo 61, Patra Neveš. Hlasujte prosím o 61. Konec hlasování o 61. Přijato. Nyní poznací návrh číslo 62, první část. Hlasujte, prosím. 62, první část. Konec hlasování. Zamítnuto. Číslo 64. Hlasujte prosím o 64. Konec hlasování. Zamítnuto. Kompromisní návrh číslo 5. Hlasujte prosím o kompromisu číslo 5. Konec hlasování. Přijato. Nyní pozněcí návrh číslo 77 paní Jegle. Hlasujeme nejprve o první části 77. Konec hlasování. První část byla přijata. Nyní druhá část 77. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Druhá část 77 byla přijata. Nyní pozici na číslo 78. Hlasujte prosím o 78. Konec hlasování. Přijato. Číslo 79. Hlasujte prosím. Konec hlasování. Přijato. Poznací návrh číslo 80. Hlasujte prosím o 80. Konec hlasování. Přijato. Nyní číslo 81 pana Gladfeldera. Hlasujte prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. dáme opět slovo panu Silvestrisi, aby nám vysvětlil ústní pozněcí návrh 82. Pan Lejva to předložil a pan Silvestris nám to objasní. Eh, děkuji, ano, vystoupím za pana Laviu, který je nepřítomen. Eh, tady jde o vložení znění do odstavce 8. Eh, Domnívám se, že je nutné zachovat vyjednávací pravomoc bylo by dobré, kdyby eh, to pan Silvestri četl něco pomaleji. Byl tady problém s tlumočením. Dobrá, budeme hlasovat o tomto poznacím návrhu. Pana Lavii, hlasujte, prosím. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Přijato. Není. Hlasujeme o čísle 83. Konec hlasování. Přijato. Nyní kompromisní návrh číslo 6. První část kompromisu číslo 6. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. První část byla přijata, není druhá část kompromisu 6. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Poznací návrh číslo 63. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Poznací návrh číslo 84. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Nyní číslo 85 eh, ve dvou částech. Ano, hlasujeme o první části čísla 85, Patra Neveš. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Nyní druhá část. Čísla 85. Pardon, to bylo přijato. První část byla přijata. Nyní hlasujeme o druhé části pozměňovacího návrhu číslo 85. Myslím, že tady máme stejný poměr hlasů mezi členy výboru. Opět, opět přijato. A nyní pokračujeme pozměňovacím návrhem číslo 87. Hlasujte prosím o 87. Konec hlasování. Tento návrh byl zamítnut. Nyní poznací návrh číslo 88. Hlasujte, prosím. Přijato. Číslo 89. Hlasujte, prosím. také přijato. Poznací návrh číslo 90. Hlasujeme o 90. Zamítnuto. Nyní poznací návrh číslo 91. Patrony, veš, hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Poznací návrh číslo 54. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Číslo 92. Nejprve první část. Hlasujte, prosím, o první části 92. Konec hlasování. Zamítnuto. Nyní druhá část 92. Hlasujte, prosím. Přijato. Nyní poznací návrh číslo 93. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Dále Poznací návrh číslo 1. Už jenom závěrečné hlasování. Hlasujeme tedy o takto změněném návrhu stanoviska. Hlasujte, úplné no, hlasování. Přijato. Blahopřejeme kolegovi Tarabelovi. Děkuji a děkujeme i panu Silvestresi. A nyní se podíváme na bod 5 dnešního pořadu dne. Jste-li připraveni? Jde o téma nedostatku bílkovin v EU a jak řešit tento dlouhodobý problém. Naším zpravodajem v této věci je pan Hojsling. Jedním z hlavních cílů tohoto návrhu zprávy pana Hojslenka je potrhnout potřebu vhodných nástrojů a měření pro podporu produkce bílkovin v rámci legislativního návrhu týkajícího se reformy společné zemědělské politiky. Pane Hojzlinku, máte slovo. Pane předsedající, dámy a pánové, já jsem rád, že po hlasování tady zůstalo tolik kolegů, protože eh, jinak moje zpráva, která je důležitá, také má eh, něco dočinění se, eh, s novou SZP. Je to problém tradiční, dlouhý, to už jsem tam popsal, a ten problém se ale za poslední roky spíše zhoršil, než by se zlepšil, neboli v, došlo Eh, o 30 eh, tedy k úbytku pěstování eh, bílkovinných plodin a v celé Evropě vlastně pouze 3 a veškeré orné plochy jsou obdělány bílkovinami. V Německu je to jenom 1 A dovážíme tedy z toho důvodu mnoho rostlinných bílkovin, až 80 závisíme na těchto dovozech a když to přepočítáme, tak máme asi 20 milionů hektarů, tedy e, plochy, která se e, vlastně obdělává mimo Evropskou unii, na které my závisíme. A to je zcela centrální problém. Naše výroba e, živočišná i tedy závisí na dovozech a tím pádem je citlivá a a my nejsme těmi nejdůležitějšími eh, eh, tedy klienty na tyto eh, plodiny. Hodně nám začala konkurovat Čína. Existují proto historické důvody, proč máme v Evropě takový deficit. Je to spojeno s obchodní dohodou, kterou jsme uzavřeli. Je to dohoda GATT a také dohoda z Blair House a ty měly zásadní vliv na eh, pěstování bílkovin v Evropě. My jsme eh, tedy eh, značně změnili ten typ produkce v Evropě v těch uplynulých letech. Když říkám, že s tím máme problém, tak je to problém dlouhodobý a problém vážný. My tady vlastně přicházíme o celou vlastně skupinu plodin, co se týče pěstování a čím eh, více ubývá pěstování luštěnin, eh, tím více nám také ubývá znalostí a zkušeností s pěstováním těchto plodin v Evropě eh, protože ty bílkovinné plodiny potřebujeme pěstovat, abychom také byli dobří ve šlechtění těchto plodin, abychom dokázali zlepšovat kvalitu osiva těchto plodin a proto je naléhavě třeba eh, tomu učinit přítrž, když nechceme eh, přijít eh, o poslední znalosti, když budeme muset tedy hodně podporovat tu, ten osivářský průmysl, abychom zcela nepřišli o kvalitní osivo. A když se na to podíváme ještě ve světle zemědělské reformy, Eh, tak eh, vlastně pěstování těchto plodin eh, se velice dobře shoduje s evropskou zemědělskou politikou, protože pěstování těchto bílkovin bílkovinných plodin je velice dobře v souladu i s, s trvale udržitelným zemědělstvím. Ty luštěniny velice dobře váží dusík v půdě Eh, takže eh, umožňují také eh, úsporu surovin, paliv a to musíme vzít v úvahu právě v rámci společné zemědělské politiky, zemědělské reformy. Proto jsou tyto aspekty zcela zásadní. Nejsou to tedy jenom aspekty týkající se samozásobitelství a soběsta, soběstačnosti, ale mají i ten další dosah, proč je potřeba je zapracovat do eh, té eh, zemědělské reformy, protože mají dobrý vliv na eh, životní prostředí, ale trvale udržitelnou výrobu. Mimo to mají luštěniny i dobré vlastnosti, co se týče slo- jako složka krmiv, a je potřeba učinit tato opatření i ve prospěch eh, průmyslu výroby krmiv. Musíme umět bílkovinné eh, rostliny a luštěniny zapracovávat do krmiv eh, pro dobytek. A i pěstování soji má v Evropě dobrý potenciál Rakousko ku příkladu eh, v nedávných letech rozšířilo eh, plochy pěstování soji a to je dobrý příklad. A jsou i další členské státy, v návaznosti na článek 68 eh, probíhá třeba eh, ve Francii velice eh, dobrý vývoj, co se týče nárůstu pěstování luštěnin. Musíme se podívat, jak by to bylo možné přenést i do dalších evropských zemí. To jsou věci, které třeba navrhuji já ve své zprávě, že bychom pěstování bílkovinných plodin učinili součástí střídavého hospodářství a tím pádem bychom je mohli eh, podporovat. Musíme tedy naléhavě něco učinit, abychom i eh, učinili eh, tedy přítrž deficitu v oblasti výzkumu a vědy tohoto odvětví. Protože když bychom chtěli potom změnit ten způsob pěstování, tak bychom nevěděli jak. Já jsem tady stručně nastínil, jaké výhody mají ty bílkovinové eh, plodiny a eh, snažil jsem se je zapracovat do zprávy. Kdyby se to stalo součástí SZP, eh, tak bychom skutečně z toho měli prospěch. Já se v té zprávě také dotýkám konzumace živočišných bílkovin a e, jejich e, role e, v krmivech. Já jsem tady velice obezřetný, tady zbývá ještě řada otevřených otázek právě na tomto poli, že si myslím, že ty já bych asi nebyl pro, aby se živočišné bílkoviny znovu ze 100% vracely do krmiv je tady ještě řada otázek nezodpovězených a proto je třeba s tím ještě eventuálně počkat. Ta zpráva tady e, přináší řadu pozitivních e, návrhů a kroků. Myslím, že pěstováním e, pěstováním bílkovinných, bílkovinných plodin bychom v Evropě obnovili rovnováhu zemědělství, o kterou jsme v, ne, v nedávných letech přišli. A je třeba to znovu posunout do popředí. My jsme o tom hovořili minulý týden na plénu. My spatřujeme veliké problémy v odvětví živočišné výroby, výroby masa my se musíme zaměřit na eh, produkci živočišných bílkovin a právě i eh, rostlinné bílkoviny by zde mohly pomoci. Já jsem už předem hovořil se stínovými zpravodaji a myslím, že jsme společně nastoupili na dobrou cestu. Já se těším na diskusy, na vaše návrhy a myslím, že e, tomu problému můžeme propůjčit správnou váhu v rámci zemědělské reformy a myslím, že můžeme společně potom schválit opravdu silnou iniciativu. Děkuji. Grazie Martin, molto bene. E adesso iniziamo il dibattito. Il primo... Děkuji vám za e, představení této otázky. Můžeme zahájit debatu. Paní kolegyně, máte slovo. Sokkal többről szól ez a vita, mint amiről látszólag. Děkuji, pane předsedo. V této debatě jde o mnohem více, než bychom si mohli představit. Nejde jenom o nedostatek bílkovin v Evropské unii. Vlastně jde o to, že se jedná o ukazatel um, konfliktu, jak vlastně dvě paradigmata, dva, dva Eh, eh, systémy hodnot dva typy argumentů vlastně na sebe narazí, protože na jedné straně máme eh, svobodu světového obchodu, na druhou stranu potraviny, které jsou také součástí světového obchodu a ten druhý, toto to, to druhé paradigma je soběstačnost potravinová. Každý stát, každý národ by měl mít právo se rozhodnout, jestli v něj stojí. A deficit bílkovin v Evropě je přece důsledkem eh, svobody světového obchodu, protože v jejím jméně trpí nejenom životní prostředí, ale prakticky tady ničíme. 70 představuje tedy dovoz eh, těch bílkovinných eh, rostlin z Jižní Ameriky a z USA, odkud se tyto rostliny, plodiny vyrábějí. a tím pádem vlastně trpí zemědělci eh, v těch eh, zemích, eh, odkud se vyváží, ale také u nás a také to škodí životnímu prostředí. A jak se používají tato krmiva v některých zemích? Ku příkladu tam, kde je intenzivní doprava, kde jsou, kde jsou uh, velké přístavy, tak tam se, tam se hodně, tam se vyrábí um, ve velkochovech, tedy prostě velké množství drůbežího masa, jsou tam obrovské velkochovy drůbeže. Skutečně o to stojíme ehm, ve jménu udržitelné života. Je to dobré pro životní prostředí, pro zajištění pracovních míst, Eh, pro bezpečnost potravin? Já si myslím, že ne. Jakým způsobem tedy ten problém vyřešit? Odpovědí na to bude to, že tedy tu svobodu eh, mezinárodního obchodu trošku omezíme a eh, vlastně potraviny bychom z této svobody měli vyjmout. Ekologie by měla být na prvním místě, právě tak, jak to řekl zpravodaj. Musíme nalézt nějakou správnou, zdravou rovnováhu Eh, co se týče životního prostředí i potravin. A měli bychom také dosáhnout rovnováhy i v živočišné rostlinné výrobě. Kolegové, kteří navštívili před týdnem Maďarsko, myslím, že eh, ta, to byl velice úspěšný, eh, úspěšný zájezd My v Maďarsku vždycky říkáme, že ta rovnováha mezi živočišnou a rostlinnou výrobu je velice důležitá, protože slouží trvalé udržitelnosti a je důležitá i pro zachování pracovních příležitostí, pro životní prostředí i pro důstojnost lidí. Je to uh, nové paradigma. My, my musíme uh, zajistit změnu paradigmu, paradigmatu a jde především o mentalitu, o uvažování. Děkuji vám využít této příležitosti, abych také poděkoval našemu kolegovi panu Lakenfeldovi. Ehm, se v Maďarsku měla velký úspěch, takže já vám za to také děkuji a nyní předávám eh, slovo panu Michel Dantenovi. Můžete. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl nejprve poděkovat našemu kolegovi za jeho zprávu. Ta zpráva velice dobře eh, rekapituluje současnou situaci v oblasti bílkovin v Evropě a také ve světě. Já si myslím, že je důležité připomenout, že byly uzavřeny mezinárodní dohody, ale ty byly uzavřeny v jiné době. V té době se Evropa skládala pouze z 15 členských států, možná jich bylo dokonce méně, možná jich bylo 11 nebo 12, pokud si dobře vzpomínám. V této době ještě Čína nebyla významným aktérem na světovém trhu. Dnes je situace ale jiná. V Evropě vznikla jiná rovnováha, situace v mezinárodním obchodě je také odlišná, takže já bych chtěla zvláště upozornit eh, pozornost tohoto výboru na to, co se děje v Jižní Americe a v Číně. Čína se dnes stává nejvýznamnějším vývozcem bílkovin a zde jsou podmínky na produkci mnohem méně náročné než zde. Vystavujeme se tedy riziku, že již nebudeme tím nejvýznamnějším klientem eh, těchto dodavatelů. Já si myslím, že přehodnocení eh, situace v Evropě, zvýšení produkce ve střední Evropě a reforma společné zemědělské politiky nám nabízí příležitost. Prostřednictvím um, alespoň minimálního střídání plodin bychom měli zvýšit podíl bílkovin v Evropě. To ale musíme doprovázet také jinými opatřeními, které spadají do tohoto rámce. Sektor bílkovin totiž dnes trví, trpí několika handicapy. První z nich je to, že šlechtění odrůd nezaznamenalo velké, velké úspěchy, jako zaznamenaly například eh, obilniny. To platí i pro jiné oblasti. Je zde nedostatečný výzkum a proto se producenti odvrací od eh, výroby těchto plodin. Nemají totiž dostatečné kapacity ani schopnosti je správně produkovat. Tak jak eh, pan zpravodaj před chvíli prohlašoval, důležité je dokázat, že můžeme rychle zareagovat na tuto situaci, a to tak, že vytvoříme novou politiku v oblasti bílkovinných plodin. Máme zde několik možných pozměňovacích návrhů na doplnění této zprávy, ale myslím si, že tato zpráva by v budoucnu měla být schválena. Toto je velmi důležitá otázka pro naši ekonomiku, ale také pro zemědělství v Evropě. Děkuji, Micheli. Dobře. Nyní předávám slovo dalšímu zájemci o slovo. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také kolegu Hojslinkovi za tuto zprávu to je to velmi dobrá zpráva. Podle mého názoru lze tu zprávu naprosto celou schválit. Mně tam chybí tři věci. Za prvé, eh, je tam odkaz na živočišné bílkoviny. Já jsem přesvědčena, že na evropské Eh, úrovni musíme přemýšlet o tom, co bychom měli dělat, když eh, vlastně eh, se jateční odpad a podobné záležitosti vyhazují, spalují, co vlastně můžeme učinit, abychom tento proces dostali pod kontrolu. Jak tedy ty živočišné bílkoviny v Evropě znovu moci používat? To je jedna věc. Ale oba dva ty, obě dvě ty věci eh, vlastně eh, mají smysl dohromady. Když se podíváme na eh, ty počty a čísla o dovozech a tak se také podívám, tak, tak také vidíme, do jaké míry vlastně dovážíme GMO produkty. A to by se mělo zveřejnit. A za třetí, a to je věc, která mi skutečně leží v žaludku, nejenom na srdci, ale vysloveně v žaludku, to jsou bilaterální uh, smlouvy, které právě vyjednáváme. Uh, z těch uh, vyjednavačů se o tyto věci vůbec nikdo nezajímá. Nás se nikdo uh, neptal a když si umím představit, jak potom může ta nová dohoda vypadat, aniž by se ty staré dohody změnily. A když vlastně eh, vím, jak vypadá bilaterální dohoda s Kanadou, tak musím říci pouze to, že k tomuto bodu musíme jako celý parlament společně a i co se týče komise a odpovídajícího komisaře. My musíme skutečně se k tomu postavit aktivně, protože jinak ty nejlepší zprávy vlastně budou zcela překryty novými dohodami. Děkuji. Elizabeth. Děkuji, Elizabeth. Nyní předám slovo panu Járovi. Děkuji eh, také eh, zpravodaji, protože je to důležité téma. Jsem rád, že se poprvé jasně řeklo, že v Evropské unii je obrovský bílkovinový deficit a ta velikost toho deficitu poukazuje i na to, že se o tom vlastně nemůže jen tak eh, bezstarostně hovořit. Mezi námi jsou současníci, kteří si pamatují, že to nebývalo tak špatné a že by se to bývalo dalo, eh, dalo eh, napravit i drobnými eh, kroky. Ale když se podívám do budoucnosti, tak jsem vděčen zpravodaji o tom, že zdůrazňuje, že tady na trhu je obrovská mezera, co se týče bílkovinových a luštěninových plodin a že máme investovat do výzkumu. Takže tomu skutečně mohu, eh, s tím skutečně mohu souhlasit. Eh, chci jenom upozornit na nebezpečí byrokracie. Eh, v rámci zemědělské reformy bychom si měli dát třeba i v Německu pozor na to, eh, abychom, eh, abychom vlastně eh, zbytečně nezaváděli zase asi deset různých druhů pěstebních ploch, protože s tím by byly problémy i co se týče daní. A ještě jedna věc, kdy chci velice podpořit paní Jegle, a to je využívání jatečných odpadů ze zvířat. To je eh, z mého hlediska společensko-politický skandál. To, co lidé smějí jíst, to by se nedalo vlastně eh, jako krmivo prasatům to, co se, by se mělo vlastně správně pálit, jde do rozvojových zemí a tam nám to kazí vlastně tamní trh. Takže skutečně zcela eh, se oprostěme od ideologie a představme si, že e, to, co vlastně jako lidé ne, nesmíme a nechceme jíst, vlastně z fyziologického hlediska, e, část vlastně e, těchto zbytků se, se spotřebovává. My bychom se měli poučit i z krize BSE a to jsou tedy otázky, které jsou rozhodně otevřené. A poslední eh, poznámka, a i tady eh, výslovně souhlasím s kolegyní Jegle, my bychom měli ještě zjistit vlastně, jak to vypadá na světovém trhu, co se týče eh, GMO, plodin. To bychom měli spotřebitelům otevřeně říci. A ale kdybychom eh, předčasně a příliš rychle eh, své trhy uzavřeli, tak je možné, že ty bílkovinové plodiny půjdou všechny do Číny, že prostě obejdou, eh, obejdou Evropu a že potom my vlastně, že u nás se sníží živočišná výroba a že potom ty koncové produkty stejně se k nám dostanou. Mě ta zpráva velice potěšila, jenom chci říci, že některé tyto obecné aspekty by tam měly být ještě trošku více potr- potrženy, co se týče tedy eh, těch eh, živočišných odpadů, které se, eh, které se vlastně dostávají do potravin pro lidi. To je potřeba tam ještě detailněji propracovat. Děkuji, pane Járe. Nyní předám slovo panu Tarabelovi. Marku, můžete. Děkuji, pane předsedo. Já jsem si vyslechl své kolegy a můžu se přidat k tomu, co zde bylo řečeno. Já sdílím hlavní smysl této, hlavní osu této zprávy pana Hauslinga. To, co je obsaženo v části doporučení, je velmi důležité. Konstatuje se zde naše příliš vysoká závislost na americkém kontinentu, ať již eh, v Severní nebo Jižní Americe. Musíme vzít v úvahu eh, nebo zamyslet se nad tím, jak snížit tuto závislost Evropy na jiných zemích. A to můžeme také začlenit do příští reformy společné zemědělské politiky. Já bych chtěla zvláště trvat na jedné důležité věci. Dokody, dohody z Blair House jsou něco, co bychom měli spochybnit. Před chvílí bylo připomenuto, že tyto dohody byly podepsány v úplně jiné době. Ano, Evropa se skládala z méně států a kontext se také od té doby změnil. Chtěl bych poznamenat, že od podpisu dohod z Blair House byly podepsány další mezinárodní dohody, které jsou důležitější, například Kyotský protokol. Já bych považoval za pozitivní, kdyby zde existoval eh, paragraf, který spochybní v budoucnu tyto dohody z Blair House. Já nejsem právník, bohužel, ale můžu říci, že tyto dohody z Blair House spochybňují celou řadu dalších dohod mezinárodních, které byly podepsány poté. Například dohody, které se snažily snížit emise skleníkových plynů a tak dále. Myslím si tedy, že bychom měli vzít v úvahu tento kontext. Musíme spochybňovat dohody z Blair House. Můžeme se snažit nalézt dohodu a doufám, že se tak stane. E, ta dohoda by měla být poté schválena v rámci tohoto výboru a také parlamentem, a sice spochybnění dohod z Blair House. Musíme to říci nebo napsat černé na bílém. E, musíme se snažit v budoucnu nahradit eh, tyto dohody jinými politikami, které nám pomohou zvýšit produkci bílkovin v Evropské unie. Děkuji, Marku. Předávám slovo panu Aňovi. Keep... Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Eh, budu bedlivě sledovat vaše kladívko. Já jsem si načetl čtyři body. Čtyři body, v nichž nám EU výrazně stěžuje situaci a určitě prvním z nich je rybí moučka. E, v tuto konkrétní chvíli e, bude rybářská loď v Severním moři provádět nakládku e, vylovených ryb a většinou z nich bude muset vyhodit zpátky do moře. Všechny tyto ryby bychom je využívat jako zdroj bílkoven pro krmá v živočišné výrobě. Já chci podpořit to, co řekl kolega Jan ohledně také odpadu z jatek a maso mostní koučky a podobně, není maso mostní kostní eh, moučky, není důvod, proč by například eh, prasata nemohla jíst kuřata a podobně. Eh, mimochodem, dříve bývaly kosti důležitým zdrojem fosforečnatých hnojiv právě při produkci, produkci luštěnin. Další věc, kde nám EU výrazně stěžuje situace, já jsem mimochodem přijal delegaci rumunských zemědělců, jsem, je mi líto, že tu dnes není náš rumunský místopředseda, řekli mi, že před vstupem do EU, před vstupem jejich země do EU, produkovali velice úspěšně geneticky modifikovanou soju. A bylo jim řečeno, že pokud Rumunsko chce vstoupit do EU, e, jeho zemědělci budou muset přestat s touto zemědělskou produkcí. Místo toho tedy začali produkovat e, geneticky nemodifikovanou soju, ovšem nedařilo se jim, takže opět Evropa přišla o zdroj bílkovin. A konečně neusnadňujeme znova, zrovna život podnikům, které se snaží eh, produkovat pesticidy a podobně pro eh, nové bílkovinné plodiny. EU přijala a přijímá legislativu, která obsahuje kritéria pro tyto typy výroby a vychází se eh, z rizika v angličtině hazard spíše než risk. Jde o různá pojetí rizika. Tolik tady ode mne. Děkuji pan Jose Bové. Děkuji, děkuji také za zprávu, je velmi uh, zajímavá. Také mám některé poznámky. Za prvé si kladu otázku, proč vlastně ten deficit je tam vykreslen negativně. Protože deficit může mít i výhody když vlastně vzhledem k tomu deficitu mají zisk zase jiné státy, jiné země. Pak je třeba říci, že ten deficit nemáme jenom v produkci bílkovin, ale také třeba v produkci vajec. My neprodukujeme dostatek vajec eh, pro vlastní spotřebu, to je třeba říci zcela otevřeně. A potom eh, speciálně u soji je to tak, že vlastně se soja nepěstuje jako krmivo, ale jako eh, potravina a eh, surovina pro výrobu oleje. A to, co vlastně skrmujeme zvířatem, je sekundární produkt. Takže to je vlastně pěstování proteinu, který, eh, na který jsme si nezvykli a k tomu stojí v konkurenci je normální pěstování Eh, tedy bílkovinných eh, plodin eh, pro krmiva a to se, a jak zemědělci říkají, jim nevyplatí, to jim nemůžeme vyčítat. A co se týče té pěstební plochy, i v tomto, i v této oblasti je stále větší konkurence. Proto je důležité, abychom neprohlašovali, že, že světový obchod je negativní, má i svá pozitiva, protože když bude, eh, když bude efektivnější, tak to pro nás bude také výhoda. A i ten deficit pro nás může být výhodnější. Jsou regiony jiné než Evropa, které jsou prostě vhodnější k tomu eh, pěstovat tyto plodiny než u nás. I to je třeba si odborně uvědomit. A další, eh, každá bílkovina není stejná. Eh, bílkovina se skládá z různých eh, struktur aminokyselin a i při trávení různých eh, typů zvířat, které mají různou spotřebu různých aminokyselin a proto vlastně ne každá bílkoviná plodina je optimální pro skromování. Ku příkladu soja má bílkovinu, která je velice dobře stravitelná, Eh, zvíře, eh, ze strany zvířat. U hrachu třeba tomu zdaleka tak není. Je to také bílkovina, ale tak optimálně stravitelná není. A potom ještě k té debatě obecně o živočišných bílkovinách. Já jsem také proto, abychom vedli tuto debatu, abychom tady neměli klapky na očích, protože na jednu stranu nechceme mít žádný nucený kanibalismus, ale eh, ale vlastně máme tady nucený nuceně vegeta, vegetářská eh, prasata, protože prasata jsou vlastně eh, všežravci. Ale nesmějí, nesmějí teď eh, živočišné bílkoviny se jim skrmovat. A další problém my eh, dovážíme přes 70 eh, těch rostlinných bílkovin a eh, tento problém se nám nepodaří úplně vyřešit. To znamená to snížit na nulu. To možné není, ale na druhou stranu si stále ještě dovolujeme diskus, diskusy o zákazech GMO nebo o velice nízké hodnoty GMO to také není realizovatelné. Když tedy nemůžeme zabránit těmto dovozům, tak bychom je aspoň měli do, dovolit, abychom se úplně neuzavřeli jako trh. A co se týče podpory eh, pěstování bílkovinných plodin, tady si musíme dát pozor. Při poslední eh, zemědělské reformě jsme se rozhodli pro rozpojení eh, těch dávek, takže nemusí, ne, nemůžeme vlastně přímo uh, Eh, podporovat, eh, začít podporovat pěstování těchto bílkovin, bílkovinových eh, plodin. Nesmíme začít vyplácet přímo prémie za pěstování bílkovinných plodin. To bylo nebezpečné. Děkuji. Děkuji, paní Reimer, stejně Josebové a potom Luis Capula Santos. Děkuji. I já bych rád samozřejmě poděkoval Martinu Heislingovi za jeho práci a chci rovněž poděkovat všem, kdo s ním spolupracuje, zejména panu Michelu Dantonovi, který e, se tomu věnoval, když byl šéf kabinetu Michela Barnier, tak ministerstvo zemědělství v Francii e, se věnoval e, právě této práci a myslím si, že jeho přispění k této zprávě je důležité. Já bych rád učinil tři, čtyři poznámky. První se bude týkat dohody z Blair House. Eh, dnes se vede opravdu právní diskuse ohledně této dohody z Berhausu. Někteří tvrdí, že dnes jsme zablokováni eh, ve svých možnostech touto dohodou, eh, která nám vnucuje dnešní stav věcí. A další, já mezi ně patřím, se domnívají, že Blair House, který je tady z roku 92, jak na to měl Mark Tarabella, že od té doby byly podepsány dohody ve VTO a jsou to a dohody, které vlastně založily VTO znamená, že dohoda z Blairhouse spadá pod doložku nejvyšších výhod. V podstatě to znamená, v USA byly přijaty dohody v době e, přijetí dohody Blairhouse. a to nakonec bylo vlastně převedeno na všechny země, které byly producenty soji. Ta dohoda se týká čeho? Týká se toho, že soja eh, vstupuje bez jakýchkoliv poplatků na území EU. A to byl od začátku zájem USA, že to jde bez jakýchkoliv cel poplatku. A Tehdy nám tedy USA řekly, dobrá, vy si v Evropě pěstujete obilněny, vyvážejte, my budeme eh, produkovat eh, rostlinné bílkoviny a eh, budeme moci k vám posílat bez jakýchkoliv cel. V tom spočíval ten obchod, ta dohoda. Dnes podle obecných pravidel VTO už nejsme zavázáni tuto Rosberg House, která na jedné straně říká žádné poplatky, na druhé straně limituje na 5 milionů hektarů pěst, osevní plochu, na které můžeme pěstovat soju a jiné eh, bělko, eh, rostlinné bílkoviny. Ale ta diskuse ještě neskončila, eh, jsou v tom rozdílné názory, je třeba to nějak rozhodnout na rovině mezinárodního práva. Dále, pokud je o ten deficit, já si myslím, že jeden z důležitých bodů je ten, že jsou to dovozy, dnes dovozy soji, které představují hlavní důvod, jeden z hlavních důvodů, či dokonce hlavní důvod deficitu obchodní eh, výměny v zemědělství v Evropě. Pokud dnes EU eh, e má deficit eh, v zemědělském obchodě, tak je to právě kvůli těmto dovozům. A přitom bychom dnes mohli zmenšit tento tlak, zmírnit jej, možná zmírnit či úplně odbourat tento deficit, kdybychom byli schopni převést znovu část osobních ploch na rostlinné bílkoviny. Byly provedeny studie například pro Francii ze strany Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí. Tyto studie ukazují, že pokud bychom eh, třeba jenom 7 půdy eh, osazené obilninami převedli na rostlinné bílkoviny, tak bychom o 41 snížili svoji, svoji závislost na dovozu. A to je přece vysoké číslo. A tady eh, se hovoří nejenom o soje, ale, jak už tady zaznělo, o všech bílkovinných, eh, pardon, rostlinných bílkovinách. Je to důležité zejména eh, také z hlediska krmiv eh, pro prasata, skot i drůbež. Je třeba se nezaměřovat tedy pouze na eh, prasata a drubež, i když víme, že tam je to specifický problém a je třeba jej specificky řešit, to je pravda, ale pokud je o všechny přežvíkavce, tak eh, dnes eh, existují alternativní postupy, které jsou mnohem efektivnější, hospodářsky zajímavější, ekonomicky pro pěstitele a z hlediska střídání plodin samozřejmě je to také velmi zajímavé. Ještě další věc, kterou bych chtěl připojit, dnes dochází k zajímavému vývoji v oblasti značek kvality, eh, značení původu, červené, různé značky a podobně. Jsou to eh, značky kvality, kdy stále eh, více mezi podmínkami bývá stanoveno, že ty bílkoviny musí být vyráběny, tady produkovány místně nebo regionálně v daném místě či kraji. Čili existují značky kvality, které toto požadují. Žádají to spotřebitele. A to si myslím, že je rovněž důležité a je třeba to zohlednit. Eh, další věc, třetí věc se týká eh, GMO. Já bych si nepřála, aby mm, se toto téma diskutovalo eh, v této souvislosti, protože diskuse o GMO to není, nerovná se diskuse o rostlinných bílkovinách. I když velké agropromyslové skupiny, jako je Cargill nebo další, to do té diskuse vnesly jako téma, protože mají monopol na pěstování těchto plodin eh, v intenzivních eh, podnicích, velkopodnicích, v Jižní Americe a podobně, ale nepleťme si tyto dvě diskuse. Já si myslím, že je třeba si uvědomit, že hospodářské zlato z hlediska střídání plodin, z hlediska eh, vyváženosti obchodu se zemědělskými produkty je, na, se musíme rozhodnout, zda chceme snížit svoji závislost či nikoli. O, o to jde v té diskusi. Potom, o jaký typ plodin má jít, zda geneticky modifikované či nikoli, to už je druhá věc, ale neměli bychom směšovat tyto dvě diskuse, to bychom parlamentu neprokázali dobrou službu. Děkuji. José Bové, Luis Capola Santos, poi Albert Dess. Já jsem nebyla zapnuta. Obrigado, Este é um... Děkuji, pane předsedo. Tato debata je velice důležitá jak vyplynulo eh, z debaty minulý týden o cenové volatilitě v obilovinách. Já chci poblahopřát zpravodaji, protože on ten problém vlastně staví do správného světla. Musím ale přiznat, že jsem trošku zklamán nedostatek návrhů konkrétních řešení. Já jsem doufal, že taková konkrétní řešení se tam e, objeví. Buď tedy by mohlo dojít ke změně mezinárodních pravidel, jak zde bylo navrženo, což nebude jednoduché, a nebo musíme vytvořit podmínky pro zvýšení domácí produkce. Možná tady proto bude příležitost, když e, se nějak e, vlastně jak si s, dostatek, s dostatkem tvůrčí schopností podíváme na reformu SZP. A Možná tedy, jak někteří kolegové bychom, navrhli, bychom mohli jít tím směrem. A potom ještě GMO a masokostní moučka. E, těmto tématům se vyhnout nemůžeme. Bylo by tedy správné, abychom se zaměřili na to, co je reálné dostat do nového modelu SZP, abychom mohli podpořit vlastní produkci. E, jestli naši zemědělci e, nepěstují bílkovinové plodiny, protože se jim to nevyplatí, aby se jim to vyplatilo, musíme změnit eh, pravidla na trhu a nabídnout jim nějakou motivaci. To je tedy ta výzva, která stojí před námi. Doufám, že ta zpráva toto vezme v úvahu. Albedes. Děkuji, Luisi Albert Days. Entschuldigung. Ja. Vielen Dank. Promiňte, eh, děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat Martinu Hojslinkovi za tu zprávu a eh, souhlasím s ní, když se tam některé věci ještě zdůrazní, tak s ní bude jistě kvalitní zpráva parlamentu. Já chci navázat na kolegyni Reinersovou. Eh, nelze zásadně říci, že ten deficit je něco špatného. Ku příkladu, v Německu máme obrovský deficit eh, výroby olivového oleje. Také neuvažujeme o tom, že bychom, že bychom s tím něco dělali. S tím deficitem budeme muset žít, ale otázka je, jestli musíme mít tak obrovský deficit. Já si myslím, že ten deficit by nemusel být tak velký, kdybychom eh, tedy se chytili těch bodů, o nichž hovořila Elizabeth Jekle a další. Pak by se ten deficit dal snížit a bylo by dobré, kdyby Evropa tento deficit skutečně snížila. A e, co mě také znepokojuje, je to, že rozhodnutí, které učiníme zde, nebo učiní rada nebo e, komise, e, je to, že je to, že ten deficit v některých oblastech Evropy je veliký. V Německu třeba se pěstuje vojtěžka ale, a suší se Eh, horkým vzduchem a na to se používá eh, biomasa ale bohužel, eh, protože se teď zrušila podpora na ty pěstební plochy, na tu vojtěžku, tak se vlastně podporuje pouze ta výroba té biomasy. A v minulosti eh, ale se eh, to sušení podporovalo více a teď se to množství tedy těch tun snížilo. Takže na tisíc hektarů pěstované vojtěžky, z tisíc hektarů máme jenom 280 hektarů. Proto bych přemýšlel, jestli bychom neměli také učinit kroky jiným směrem třeba na hektar bychom vlastně mohli mít 10 tun vysoce cených eh, bílkovinových eh, plodin, ale musí to být pro zemědělce finančně zajímavé. A i v jiných eh, zemích Evropy jsou takováto ekologická zařízení a musíme se tedy zaměřit na to, jak je podpořit. Já jsem třeba sám viděl, viděl eh, hovězí stáda eh, obrovská a eh, i ta se dala uživit tím, že ten farmář si pěstoval veškeré krmivo sám. Takže, takže ti zemědělci to umějí, my jenom musíme nastavit ty podmínky tak, aby ti zemědělci si to mohli dovolit a abych se teď vrátil na začátek, kdyby, sam, kdyby samozřejmě nebyly žádné deficity, tak bychom také mohli úplně zrušit komisi pro obchod a, a obchodní dohody. Děkuji vám. A... Děkuji vám. Nyní eh, předávám slovo více předsedovi a poté ukončíme tuto debatu. Herr ordförande, och tak för en mycket intressant Děkuji vám. Děkuji vám za tuto velice poučnou debatu. Myslím si, že bychom měli hodně uvažovat předtím, než začneme jednat. Já osobně jsem byla zpravodajka v celé řadě otázek. Jednalo se o, vedlejších, o různých vedlejších produktech a spadala jsem také například masokostní moučka. Takže jsem velice podrobně sledovala vývoj této situace. Také jsem se zabývala um, vědeckým pokrokem v této oblasti. A myslím si, že se dnes nacházíme v úplně novém vědeckém kontextu. Máme zde nové paradigma. A já bych. Já si myslím, že by bylo důležité přehodnotit naše rozhodnutí týkajících se živočišných bílkovin. Je pravda, že v době, kdy byla přijímána eh, rozhodnutí, se jednalo o určitý druh paniky. Došlo k několika skandálům, eh, Měli jsme zde některé nemoci jako BSE a Evropa se nacházela v, ve velkém chaosu. Dnes ale již tento chaos neplatí. Situace uh, v minulosti nebyla tak závažná, jak jsme si mysleli. Každopádně já si myslím, že bychom stále měli mít na paměti mm, reformu určitých rozhodnutí, pokud chceme pokračovat v této debatě, myslím si, že můžeme přijmout používání masakostní moučky nebo rybí moučky pro výživu zvířat. Můžeme se dohodnout na určitých typech zdrojů bílkovin, které nepřijmeme. Myslím si ale, že je rozhodně důležité pro výrobu mléka a také pro výrobu masa mít velmi kvalitní bílkoviny k dispozici. Co se týče například prasat, úchovu prasat, si myslím, že bychom se také měli věnovat této otázce a diskutovat o typu bílkovin, které e, jim budeme dávat. Budou to jiné bílkoviny než například bílkoviny pro e, skot. Je zde také problém kanibalismu. Nemůžeme zvířatům podávat stejnou masakostní moučku, která pochází od stejného živočišného druhu, jako je ten, který bude e, konzumovat. Chceme, eh, aby například prasata nekonzumovala masokostní moučku pocházející z prasat. Je zde také jeden důležitý bod, který zatím nebyl dostatečně projednán. Jde o to, že když zakážeme toto riziko, například eh, riziko související s jatkami, když například úplně zakážeme používání masokostní moučky pocházející z eh, nemocných zvířat, když přijmeme pouze rostlinné bílkoviny a nic jiného, jak eh, budeme situaci řešit. Myslím si, že v tomto případě, co se týče eh, prasat a drůbeže, situace se takto řešit nedá. Já si myslím, že eh, Drubež a prasata mohou konzumovat, masokostní moučku e, pocházející od skotu. Neexistuje žádný vědecký důkaz, který by to vyvracel. Tyto e, živočišné bílkoviny, které máme k dispozici, nesmí nebo nemohou nahradit samozřejmě veškerou soju, na tom se shodneme. Ale myslím si, že se jedná o živočišné bílkoviny, které mají velkou hodnotu a z ekologického pohledu se jedná o trvalý materiál, takže bychom měli tuto situaci přehodnotit a snažit se zjistit, zda bychom nemohli využívat tyto velmi hodnotné živočišné bílkoviny předtím, než je pouze prostě zakážeme. Děkuji. Děkuji. A vzá, zvláště děkuji paní Polsonové. Já chci připomenout celému výboru, že minulý týden na plenárním zasedání jsme měli debatu o návrhu usnesení, co se týče šlechtění skotu a byl schválena, schválen pozměňovací návrh v souladu s tím, co právě řekla paní Polsenová. Já sám s tím také souhlasím. Teď tedy dám slovo komisi. Pan Verselen. Thank you very much, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Za komisi chci také uvítat tuto důležitou zprávu o deficitu bílkovin v Evropské unii. Jak víte, a zpravodaj to také řekl, je to problém, o němž se hovoří dlouhou dobu, po celou tu dobu, kdy pracuji u komise, to je od roku 78. Celou tu dobu o tom hovoříme a učinili jsme i opatření na nápravu situace. A podporovali jsme tyto plodiny, ale se smíšenými výsledky. Také tady zaznělo, že naši zahraniční partneři eh, sledují naši interní eh, debatu eh, s velkým zájmem. Ta slavná dohoda z Blair House také byla citována panem Bovem v roce 1992, jsme se dohodli o poskytnutí pouze e, zvláštní podpory 5,4 milionů hektarů a, e, a, e, a 1,7 milionů tun. A, takže jenže ta dohoda z Blair, z Blair House vlastně není, eh, není eh, eh, vlastně nutně aplikovatelná. Teď máme 11 milionů hektarů, takže zdaleka nedosáváme těch 5,4 milionů hektarů, které jsme původně dohodli. A co se týče vývoje produkce bílkovin za poslední tři roky, ten deficit e, přetrvává, ale měli jsme nějaký 25-3% a to stouplo na nějakých 35, jsme 28,5% a to stouplo na 35,2%. A e, i tedy je to e, díky tomu, že se, že se e, pěstují tyto plodiny na biopaliva. Jak už jsem řekl, vaše zpráva, pane Hojsniku, přišla v pravou dobu, protože vlastně stojíme na prahu debat o politik, po roce 2013 a komise přijde i tedy se svým orientačním dokumentem eh, brzy. Pan Hojslink je velice efektivní eh, zpravodaj, protože už předjímá ve své zprávě to, co bude komise chtít říci. Eh, samozřejmě tu zprávu schválit. Takže to téma Bílkovin tam předjímá tam, kde se zmiňuje o 17. listopadu, to je potřeba nahradit 18. listopadem, protože komise o jeden den eh, odložila tu debatu. Děkuji vám. Naturalmente eravamo tutti al corrente. Grazie. E Děkuji vám. Nyní předám slovo panu Martinu Hoslingovi k závěrečnému vyjádření se k této situaci. Ja, ich... Já chci nejprve poděkovat všem kolegům za komentáře a za podněty. Je to řada bodů, o nich se zde hovořila, eh, které se ve zprávě také vyskytují, ale chci znovu ještě zdůraznit, že eh, vlastně především se musíme zaměřit na eh, ty nejdůležitější věci, ne na ty vedlejší aspekty. To, na čem jsme se dohodli. A i když se shodneme, že ten problém už existuje dlouho, tak nemůžeme říci, že to je věc, která se nedá změnit. Já už jsem také řekl, že existuje i země, kde je ten vývoj naopak pozitivní a na ty se musíme blíže podívat, protože musíme dlou, z dlouhodobého hlediska udělat, udělat něco v protisměru. Proto ta opatření. A další, eh, další téma, tedy živočišné bílkoviny. Eh, já jsem to téma tam zmínil a skuteč, ve skutečnosti eh, v řadě oblastí je to eh, věc, které si musíme všímat. Eh, já s tím naprosto souhlasím. A slyšeli jsme to i od komise, že ten problém, a víme to tedy z mnoha skandálů, že ten problém vyžaduje efektivní kontrolu protože je tady eh, riziko, to nesmíme podceňovat, eh, protože to riziko potom může dopadnout na celé odvětví, musíme eh, s ním zacházet velice citlivě. Také zde padlo, že se Eh, vyváží eh, vlastně zbytky a maso, které se eh, v Evropě nespotřebuje, protože je levnější to vyvést, takže to končí v Africe. To je téma, které můžeme ale řešit jinde. To nemá konkrétně s mou zprávou tolik co dočinění, ale jinak máte pravdu. My někdy máme tady prostě jaksi luxusní problémy v oblastech, které potom vlastně exportujeme ty problémy, ale v v první řadě myslím, že je to otázka kontroly a my musíme samozřejmě zajistit, abychom nespůsobili v řadě oblastí ten problém s kanibalismem a musíme do toho také zapojit veřejnost. To nelze podcenit. Eh, potom eh, k tomu bodu eh, geneticky modifikovaná soja. Já jsem úmyslně v té zprávě se k tomu tématu výslovně nevyjádřil. Eh, já nechci totiž, aby vznikla zástupná debata, která se musí vlastně vést na jiném místě a jinde. Řeknu jenom jednu věc. Eh, čím více budeme sami eh, pěstovat, pěstovat bílkovinných plodin, tím více se ten problém vlastně zmírní nesmí to dopadnout tak, že když se nám nedaří pěstovat soju v Evropě, že potom, přes, eh, že potom přejdeme úplně na GMO soju. Eh, v Rakousku se také pěstuje soja úspěšně bez GMO a daří se jí tam dobře, takže skutečně to neleží ten problém jenom na GMO. Je potřeba také učinit jiná opatření. Podle mého názoru musíme. A potom ještě Eh, řada kolegů se zmínila o eh, dohodě z Blair House a komise řekla, že o to tady tolik nejde. Eh, jsem trochu překvapen, protože snad teda tím pádem můžeme tu dohodu hodit vlastně na jaksi do odkladiště dějin, ale komise říká, že to tak úplně není. Tak jestli ta dohoda už vlastně opravdu neplatí, tak možná je ten problém, eh, je ten problém uzavřen a potom ho můžeme také vlastně vyškrtnout. Ale to je potom třeba jasně říci, že jestli je problém v obchodu, tak eh, potom vlastně dovážíme zcela eh, bez daní a bez cel, tak potom je třeba lépe a podrobněji ten obchod a ty, dovo- a ty dovozy upravit, regulovat. Takže to mi trošinku ze strany komise chybí v jejím postoji. Co tedy, co tedy vlastně eh, už neplatí a co je potřeba sjednat znovu. Paní Reines, ano, eh, eh, ta, ty ideologické otázky je možné postavit do popředí a říci, že je svobodný obchod obecně dobrá myšlenka, s tím souhlasím, ale ten deficit v té míře z dlouhodobého hlediska pro evropské zemědělství může být problematický. 80% deficit je víc než jenom malý deficit nebo něco, co by se dalo hned ze dne na den um, vyrovnat. My jsme uspořádali workshop na toto téma a tam také bylo řečeno, že Evropa už není v hledáčku hlavních producentů soji, jako třeba Čína. A když by se obchodní toky takto dramaticky změnili, tak těžko eh, vlastně čekat, že ze dne na den ten problém deficitu vyřešíme. A nemá, nemá to samozřejmě nic dočinění s problémem deficitu pěstování olivového oliv na olej a také v Evropě nepěstujeme banány, ale to přece není eh, to tež. Eh, Eh, bílkovinové plodiny, ty patří k našemu zemědělství eh, už celá staletí a my tedy se v té reformě eh, nebo promiňte, v, té, v tom typu zemědělství, který provozujeme v, v Evropě, se zdá, že ty bílkovinové plodiny vlastně se už pěstovat vůbec nebudou. A to je problém, když vlastně nějaký druh plodin se přestane pěstovat, tak také upadne vlastní výzkum a vývoj. A potom bychom také přišli o obrovský šlechtitelský potenciál ehm, v návaznosti na eh, bílkovinné plodiny. Eh, takže já děkuji za odezvu na tu zprávu. Ta, ta zpráva by mohla být klidně ještě delší, ale já jsem velice rád, že jste všichni eh, poukázali na to, že ta zpráva je důležitá a že v zásadě s ní souhlasíte. Myslím, že musíme společně nalézt nějaké stanovisko, eh, spíše tedy se eh, dohodnout na tom, co, o čem souhlasíme, a pouze když se parlamentu podaří vypracovat silnou zprávu a shodne se na společném stanovisku, tak bude lehčí to stanovisko také prosadit. Děkuji. Grazie, Martin. Děkuji, Martine. A hodně štěstí do další práce. My se samozřejmě nás snažíme dosáhnout co nejširší dohody. Nyní se podívejme na poslední dnešní bod, číslo 6. Evropa jako přední světová destinace cestovního ruchu. Nový politický rámec pro evropský cestovní ruch. Tak cestovní ruch, kolegové, z Bratského hlediska velice důležitou činností, má zásadní dopad na hospodářský růst a zaměstnanost v Evropě. Diverzifikací služeb cestovního ruchu můžeme zlepšovat konkurenceschopnost Evropy v oblasti cestovního ruchu. Týká se to i venkovské turistiky a navrhovatelem stanoviska našeho výboru je náš místopředseda pan Nikulesku, kterému hned dám slovo, aby nás mohl uvést do této problematiky a představit nám své stanovisko. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi říci vám něco ke sdělení komise. V době, kdy vstupovala v platnost Lisabonská smlouva, která zakládá pravomoce EU pro oblast cestovního ruchu. Vzhledem k těmto, těmto novým pravomocím komise navrhuje členskými státy, které jsou hlavními aktéry v oblasti cestovního ruchu, vytvořit nový politický rámec pro evropský cestovní ruch. Mezi hlavní um, ose tohoto rámce patí, eh, patří eh, podpora konkurenceschopnosti, podpora trvale odřetelného, zodpovědného a kvalitního cestovního ruchu, eh, konsolidace image Evropy jakožto dlouhodobé, dlouhodobě udržitelné destinace a dále optimalizace přínosů politických a finančních nástrojů. Komise navrhuje diverzifikaci nabídky služeb cestovního ruchu, zlepšení Eh, kvalifikace eh, zaměstnanců v cestovním ruchu, eh, konsolidaci, konsolidaci socioekonomických znalostí těchto pracovníků. Podpora trvá užitelného cestovního ruchu potom předpokládá vytvoření celoevropské značky, obchodní značky, která by byla důležitá pro zlepšení viditelnosti Evropy. Jakožto destinace komise navrhuje různé kroky a vytvoření takovéto skutečně evropské značky. Je třeba eh, maximální měrou využívat potenciál existujících nástrojů a také eh, finanční potenciál Evropy. Proto v současné období existují nejrůznější evropské programy v oblasti cestovního ruchu, a to v rámci druhého pilíře SZP. Pro další období, období po roku 2013, zatím eh, nemáme konkrétní finanční závazky v této věci, ale je zde možnost, ale respektive možnosti, jak podpořit cestovní ruch, budou záviset na učených prioritách EU. Proč musíme vypracovávat stanovisko za náš výbor v souvislosti s evropským cestovním ruchem? Jde nám o to, aby si Evropa zachovala svůj význam v oblasti cestovního ruchu. Mnoho z nás tráví dovolenou na venkově, na malých eh, farmách eh, a chceme tímto uznat jejich význam. Agroturistika je velice důležitým sektorem. Máme více jak 16 milionů pobytu, více jak 6 milionů lůžek a roční růst tohoto sektoru se pohybuje kolem 10 až 15 A to i v dobách, kdy celkový růst cestovního ruchu je jenom 4 až 5 Takže agroturistika si určitě zaslouží zvláštní pozornost a to i kvůli zlepšování životy kvalita na venkově a v rámci zabraňování odlivu obyvatel z venkova. Jde o alternativní, alternativní zdroj, zdroj příjmů pro zemědělce, a jde také o způsob, jak zachovat kulturní identitu venkova. E, komise e, věnuje konkrétní pozornost právě rozvoji agroturistiky, bude ovšem třeba směrem ke komise učinit návrhy, ve kterých budeme trvat na nutnosti toho, aby se pokračovalo e, v těch krocích, které jsou podporovány z, eh, z, z fondu FEADER či programu FEADER je třeba zajistit eh, přiměřenou finanční podporu a přijmout eh, opatření ve smyslu racionalizace SZP. Budoucí kroky na podporu agroturistiky musí odpovídat příslušným nástrojům ve společné zemědělské politice. Změna nástroje pro rozvoj venkova, pro zachování další rozvoj kulturního dědictví. Komise navrhuje eh, určitou platformu pro cestovní ruch, eh, která by umožňovala eh, využití nových technologií. A šlo by také o to vybavit venkov, by se zajistit přístup k Wi-Fi na venkově, protože přístup k internetu je často omezený ve venkovských oblastech. Je rovněž třeba potrhnout význam agroturistiky z hlediska celého řetězce zemědělské výroby. Jistě nemusím jmenovat jednotlivé prvky tohoto řetězce. Komise také Eh, vytvořila iniciativu Calypso pro období po roce 2012. Jde totiž o obchodní výměnu mimo hlavní turistickou sezónu. Eh, je to určeno především eh, mladším občanům, také starším občanům a občanům s postižením. Je tedy třeba věnovat v této souvislosti konkrétní pozornost agroturistice. Je třeba také dbát na rozvoj turistických eh, oblastí na venkově, a to i v příhraničí, v pohraničí. Jde sice o poměrně omezené oblasti, omezenou oblast, ale eh, doufám, že díky svým poznacím návrhům, eh, vašim poznacím návrhům přispějeme ke zlepšení této zprávy. Děkuji, pane Nikulesku, a zahajuji diskusi k vašemu návrhu stanoviska. Nejprve pan kolega Kapula Santos a potom paní Polsenová. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Děkuji, eh, pane předsedo. Já chci navázat na tu iniciativu. Je to velice důležité odvětví ekonomiky, protože vytváří řadu pracovních příležitostí. Co se týče našich zájmů, toto je jedno z odvětví, které také vytvoří řadu pracovních příležitostí, nebo nejvíc pracovních příležitostí na venkově. Takže eh, agroturistika, venkovská turistika, rurální turistika, to je třeba podpořit. Já také přijdu s příspěvkem a já chci říci, že by stálo za to, aby zemědělský výbor, a i se o tom hovoří v dokumentu komise, se pokusil vytvořit evropské zemědělské turistické regiony a i také jejich hlavní města. To by umožnilo upoutat pozornost na celý region, ne jenom na jednotlivá města. Kdyby se to podařilo, hovořilo by se víc o regionech, také, tak by se také více dostal ke slovu rurální e, turismus. A agroturistika nebo rurální turistika by umožnila nabízet diferencovanou škálu produktů v různých e, ročních obdobích eh, mohou být nabízeny různé produkty. V létě letní prázdniny a trávit eh, teda dovolenou na eh, pláži a nebo v době, kdy atraktivní rostliny kvetouči se sklízejí. To by se potom mohlo uplatnit i pro různé vrstvy populace, zvláště starší lidé, kteří mají silnou kupní sílu, by o to mohli projevit zájem a také potřebujeme strategii, abychom přitáhli návštěvníky a turisty z rozvojových zemí, protože i tam roste kupní síla u tamních středních tříd a je tam obrovský potenciál pro turistiku. A jistě by měli zájem o objevování evropské kultury a měli by možná zájem i o kořeny naší civilizace, která jistě leží na venkově. Děkuji, Luisi. Paní Paulsen. A děkuji. Naše naše, naše, eh, eh, náš region eh, je také velice málo osídlený. Máme tam 10 tisíc obyvatel, máme tam hory, lyžařskou turistiku, desítky tisíc hotelových postelí, ale to se všechno týká jenom zimní turistiky. A myslím, že i v těch odlehlých regionech a na venkově by mohly vzniknout díky turistice pracovní místa. Když bychom eh, na tom spolupracovali důsledně, tak by se i podpořilo zemědělství, lesnictví a i turistika. Myslím, že turistika v těch eh, vzdálených oblastech eh, to je třeba spojovat se zemědělství. Máme pobřeží, ostrovy, eh, lesy, eh, hory na severu, je důležité, abychom obě dvě tyto oblasti dokázali využíváním nějak propojit. A máme i kulturní města, muzea, umělecké sbírky. To všechno je důležité pro naše kulturní dědictví a to všechno se většinou nachází spíše ve městech, ale 55% nebo možná i více evropského obyvatelstva žije v hustě zabydlených městských oblastech a čím více těchto oblastí je a čím hustěji jsou obydleny, tím větší bude zájem lidí o přírodu, ticho, klid o klidné oblasti, které toto nabízejí. Tato potřeba bude vzrůstat. Takže to představuje velký potenciál pro turistiku eh, na venkově. Takže bychom se měli zasadit o, to, jaký podporovat. Zvláště když eh, třeba jsou malé farmy, Eh, které eh, jsou eh, pouze soběstačné, tak by mohly z té turistiky dobře žít. třeba vzít v úvahu. Děkuji. E Děkuji, paní Polsonová. A nyní předám slovo panu Dorfmanovi, poté pan Aňo. Děkuji s tou turistickou eh, politikou, myslím, jsme na začátku. Po eh, Lisabonu máme teď nové kompetence a je potřeba je naplnit životem a měli bychom si dobře rozmyslet, co tedy má smysl na evropské eh, úrovni dělat a co smysl naopak nemá. A některé věci tedy nemají smysl dělat na evropské úrovni. A turistika je čistě teritoriální činnost a je velice rozdílná v Evropě. Máme eh, různé typy turistiky v Evropě, kulturní, horskou. V Evropě je všechno, co srdce láká. A když tady slyším, že bychom mohli uvažovat o nějakých společných nabídkách, tak si myslím, že bychom to měli spíše přenechat soukromému, tedy eh, eh, vlastně poskytovateli turistických služeb, ať si tedy oni založí své vlastní webové stránky, když se podíváme na ty různé různé typy hotelů, ubytovacích zařízení, myslím, že eh, ta eh, šíře té nabídky je eh, dost veliká, není potřeba ji ještě rozšiřovat a je potřeba si rozmyslet, o co chceme. A teď k venkovské turistice. Já jsem z, takové, v tako, z, tak, z takového regionu, kdy máme tady prostě obrovské množství hot, ubytovacích zařízení i venkových a a asi, eh, a asi 2 tisíce zemědělských podniků z turistiky také žije. Tady jsou dva aspekty důležité. Zemědělství je velmi významné pro celou turistiku. Když eh, krajina ku příkladu na horách, není eh, upravená, tak ten turista do těch hor nepřijede. Takže ta takže zemědělství hraje také významnou úlohu v tom, že zatraktivňuje tvář krajiny. A e, v tomto směru bychom měli podporovat zemědělskou, e, zemědělskou politiku, ku příkladu v horských oblastech. To by bylo dobré tady veřejně i e, veřejně i zdůraznit a v té druhém pilíři bychom to měli dělat. A co se týče nabídky jako takové, když zemědělství představuje velký přínos pro turistiku, tak by také eh, mělo zemědělství z té turistiky mít svůj díl prospěchu. Myslím, že eh, zpravodaj k tomu řekl hodně, že tedy ty, eh, ty statky by měly být i podporovány k tomu, aby, aby mohli nabízet turistiku v tom druhém pilíři podpory zemědělské uh, Eh, politiky. My se musíme zamyslet, jak, to, jak eh, růst eh, této turistiky dále podpořit. Sono molto d'accordo con quello che... Já naprosto souhlasím s tím, co zde zaznělo. Nakonec já mm, se vyjádřím k této situaci nyní, ale předám slovo panu Aňo. Děkuji, pane předsedo. Odpuste mi, zda budu trochu cynický, ale chtěl bych říct, že ve Velké Británii jsme mývali velice pěknou krajinu. Turisté přijížděli, ocenili um, přímořské klima a také uh, krajinu. Když se ale podíváte na naši krajinu nyní, co uvidíte? Větrné turbíny um, všude kolem. Pokud by zde nebyli, nebyli bychom v Evropské unii. Mám zde nový sport. Turisté přijíždějí do země, eh, procházejí si kolem větrných turbín a počítají, kolik mrtvých ptáků je na zemi. Pokud, eh, ale aby to, pokud by to ale nestačilo, máme zde také solární panely. Takže jak pomoci britskému turismu? Já bych řekl, přestaňme stavět tyto průmyslové komplexy v naší krajině. Děkuji. Dobře, ukončíme tedy debatu. Nyní předáme slovo komisi paní Alunas. Aluas. Omlouvám se za výslovnost. Prosím. No, no, it's fine. Corretto? Ok, grazie. Um, thank you so much. Děkuji vám za to, že jste se rozhodli vzít naše sdělení o turismu také v úvahu. Pokud je mi známo, Několik dalších parlamentních výborů se zabývá uh, touto otázkou a chtěli by také přispět do debaty. Jak zdůrazňoval vážený pan Lupesku, toto sdělení uh, úzce souvisí s, s smlouvou souvisí se Zabonskou smlouvou, která poprvé uznává kompetenci Evropské unie podporovat eh, jednotlivé akce členských států v oblasti cestovního ruchu. Nejedná se o kompetenci Evropské unie, to ví každý. Proto eh, jednotlivé činnosti navrhované ve sdělení se vzájemně doplňují. Co se ještě týče Lisabonské smlouvy, toto sdělení se chce účastnit, chce přispět ke strategie, strategii růstu, tedy ke nové strategii 2020. Zde se zmiňuje také cestovní ruch, eh, zvláště v souvislosti s konkurenceschopností. Konkurenceschopnost je proto velice významným pilířem tohoto sdělení. To jde také ruku v ruce s trvalou udržitelností a také s kvalitou. Jak již zde bylo Eh, zmíněno. Zmiňují, eh, jsou zde čtyři hlavní pilíře, tedy konkurenceschopnost, trvalá udržitelnost a kvalita, odpovědnost eh, turistů a také podniků samozřejmě a dále Evropa, která zde bude vzata v úvahu nejenom prostřednictvím nějaké společné značky, ale také tím, že se pokusíme pomoci eh, členským státům a jejich vnitrostátním turistickým kancelářím ehm, chápat rozdíly eh, na trhu, tak, aby mohli podporovat své destinace a tedy také naše evropské destinace. Jednou z priorit je také lepší koordinace a spolupráce mezi komisí a dalšími subjekty. Cestovní ruch je totiž velmi horizontální politika a rozhodnutí, které jsou zde přijímány například v oblasti zemědělství, mohou mít také dopad na cestovní ruch nebo na životní prostředí. Respektive legislativní návrhy v oblasti životního prostředí mohou mít také dopad na cestovní ruch. V samotném sdělení o cestovním ruchu není příliš mnoho Měli jsme totiž omezené množství stránek, takže činnosti jsou zde poměrně vágní. Zmiňují se zde proto, aby mohly být později rozvíjeny a implementovány. Proto jsme se snažili eh, vytvořit další dokument, tedy eh, plán implementace těchto činností. O tom budeme jednat příští týden. Ehm, vlastně se bude jednat o tento týden, 18. a 19. listopadu ve, ve fóru eh, Evropského cestovního ruchu. Budeme zde diskutovat s členskými státy a zástupci eh, průmyslu, zástupci cestovního ruchu z celé Evropy. Také zde budou někteří členové Evropského parlamentu a dále členové různých výborů. Tento návrh implementačního plánu nám poskytuje možnost eh, chápat, jak spolu se členskými státy a průmyslem budeme implementovat vyše zmiňované činnosti. Některé budou ještě potřebovat eh, další racionalizaci. Jsou totiž pouze zatím v počáteční fázi. Já bych ale chtěla poděkovat za to, že jste se zmiňovali také o iniciativě Calypso. Je to vlastně přípravná činnost, která byla navržena a přijata Evropským parlamentem. Od roku 2011 eh, bude existovat již třetí rok a jejím cílem je pomoci průmyslu a také členským státům překonat určité problémy. Také by mohli začít eh, společně jednat o tom, jak překonat eh, existující problémy. Cestovní ruch je velice důležitý aspekt v rámci tohoto tématu a také se to týká diversifikace turistické nabídky. Navázali jsme kontakt s kolegy z DG zemědělství, budeme se zabývat budoucí implementací a také spoleháme na jejich pomoc při tom, jak nejlépe nalézt synergie a jak nalézt koordinovaný přístup k této implementaci. Děkuji. Děkuji komisi. A slovo teď dám panu Nikolasovi. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chci poděkovat všem kolegům, kteří se vyslovili v diskusi. Chci poděkovat také zástupkyni komise. Mohu vás ojistit, že vše, co od vás zaznělo, jsem si pečlivě poznamenal a zohledním to, až budu vypracovávat finální verzi stanoviska a doufám, že od vás také obdržím pozněvací návrhy. Dovolíte-li, učiním nyní několik poznámek k tomu, o čem hovořil kolega Hoffman, eh, pokud je o pravomoc EU pro oblast cestovního ruchu. Eh, zda je vhodné, že Evropa má tuto pravomoc či nikoli. Já se domnívám, že tady v zemědělském výboru Hovoříme o potenciálu agroturistiky pro rozvoj venkova obecně a pro vůbec evropské hospodářství. Evropská unie se v této věci velmi angažuje, protože je celá řada evropských programů a nástrojů, které již nyní financují eh, cestovní ruch ve venkovských oblastech, eh, respektive jeho podporu. V každém případě doufám, že tento typ činnosti bude pokračovat i do budoucna. Já děkuji komisi za její otevřenost. Potřebujeme takovýto přístup, abychom dále rozvíjeli venkovské oblasti a zdokonalovali infrastrukturu v těchto oblastech. Cestovní ruch na venkově je alternativou k jiným typům eh, cestovního ruchu a může být zajímavou příležitostí jak pro evropské turisty, tak pro turisty odinut. Ale aby tato alternativa byla života schopná, je třeba i poskytnout podporu, zatraktivnit ji. Domnívám se, že váš návrh je vítán, zejména pokud jde o údržbu venkovské krajiny. Ještě jednou děkuji všem za jejich připomínky. Výborně, děkuji. Děkuji panu Nikuleskovi, našemu předsedovi v tuto chvíli eh, mohu uzavřít schůzi celého výboru. Připomenu vám ještě, že eh, další schůze se bude konat tento čtvrtek 18. listopadu ve 14.00, kdy se sejdeme s panem komisařem Čološem a to v místnosti 4Q1. Bude k dispozici také náslechová místnost, pokud by místa v zasedacím sále nestačila. Náslechová místnost bude 6Q2. Místnosti tedy bude 6Q2. Takže ještě jednou, pan komisař Čološ mezi nás přijde ve čtvrtek. Představí nám zelení komisa o budoucnosti SZP a to ve čtvrtek 18. listopadu ve 14.00. Rád bych vám ještě řekl jednu věc, na kterou jsem předtím zapomněl, totiž je lhuta pro pozměňovací návrhy také zprávě pana Hezlinka o bílkovinách je 29. listopadu ve 12.00. Lhuta pro poznací návrhy tedy ke zprávě pana Hojzlinga. Takže 29. listopadu vás mám Lujišovi, jestli žádáte slovo. E, děkuji, pane předsedo. Já mám něco k bodu různé předpokládám, že jsme nyní u tohoto bodu našeho pořadu dne. Chci nám upozornit na to, respektive na naši schůzi za účastí pana komisaře Čološe, kde nám pan komisař bude prezentovat vzdělení eh, k budoucnosti SZP. Řada členů výboru mi sdělila, že přizvali zástupce zemědělců ze svých zemí, aby se účastnili této schůze, ale Eh, předpokládám, že všechna místa v, zase v jednacím sále jsou již rezervována. Eh, možná tedy budeme potřebovat ještě druhou náslechovou místnost eh, s tím, že tedy v náslechové místnosti bude přenos pouze zvuku, nikoli obrazu. A já bych se rád dotázal, proč to nemůžeme uspořádat v plenárním zasedacím sále. Myslím si, že by to uvítali i kolegové z jiných výborů. Eh, Celá řada lidí o to má zájem, také zástupci občanské společnosti se toho ráda účastnila. Já si myslím, že by bylo výborné podpořit tak dobrou účast, takže chci požádat, zda bylo možné vyvinout určité úsilí, tak abychom měli k dispozici větší jednací sál. To je skvělý nápad. Děkuji panu Kapulošovi Santosovi. Jde tedy o podnět eh, uspořádat schůzi v plenárním zasedacím sále, ale musím vám říci, že sekretariát se již pokusil eh, toto zařídit a doposud byla reakce příslušných míst negativní. Pokud ovšem budete všichni souhlasit, eh, tak tuto žádost předložíme znovu. Určitě o tuto věc bude obrovský zájem a pokud by bylo možné tu rozpravu uspořádat v plenárním sále, tak by se tam vešlo více lidí. Takže děkuji, pane Kapulaše Santosi. E, ještě pan, ještě pan Alves. Děkuji, pane předsedo. Já e, chci k tomu jenom říct, že jsem e, přizval zástupce 16 zemědělských organizací zemědělců a byl bych velice rád, kdyby pro ně zbyla místa přímo v jednacím sále, pokud eh, tedy se zdá, že bude k dispozici málo míst. Děkuji, pane Alveši. Obracím se nyní na všechny poslanecké kluby. Pokud máte nějaké eh, informace, pokud je o počet pozvaných hostů, tak eh, tím můžeme podepřít svoji žádost o změnu zasedacího sálu, až se budeme obracet na generálního tajemníka parlamentu. Děkuji. A nyní poprosím koordinátory o dvouminutovou přestávku a budeme pokračovat schůzí koordinátorů. Děkuji, končím tímto schůzi výboru.